Shall we begin? Takže pustíme se do práce? Poslední bod našeho pořadu jednání je prezentace návrhu stanoviska týkající se eh, nového nástroje pro sousedství a rozvojovou mezinárodní spolupráci. Já jsem zpravodajkou z Libe. A tento návrh vznikl v kontextu víceletého finančního rámce a stanoví hlavní priority a celkový rozpočtový rámec pro externí eh, akce a opatření Evropské unie. Eh, a cílem tohoto nástroje je prosazovat hodnoty Evropské unie a zájmy Evropské unie v celém světě. Bylo možno celkově splňovat podmínky eh, smlouvy v oblasti strategie sousedství a mezinárodní spolupráce. Co je obzvlášť důležité, je ta část, kde se hovoří o rozpočtovém rámci, aby bylo možné reagovat na výzvy, potřeby a příležitosti související s migrací. A to jako doplněk migračních politik Unie. Za tímto cílem komise navrhuje, aby 10 finanční eh, eh, prostředků byl věnován na řešení těch prvotních příčin ilegální migrace a nuceného vysídlení a na podporu zvládání řízení migrace, včetně ochrany přistěhovalců a práv uprchlíků. A nyní dám slovo sama sobě, jakožto zpravodajce, a pak stínovým zpravodajům. Bohužel, tu nikoho nevidím a vidím. A nyní přejdu do italštiny, protože mám to připraveno ve svém jazyce. Nostro compito è Náš úkol je pozměnit návrh z hlediska výboru LIBE. A o to jsem se pokoušela právě já, ačkoliv tento úkol je velice komplexní, protože eh, celá řada těch témat eh, má přesahy, jsou tam eh, vlastně přesahy do naší kompetence, aniž by to byla naše kompetence. Soustředím se na tři oblasti, které budou v jádru našeho stanoviska a v první řadě bych chtěla říci, že děkuji stínovým zpravodajům, i když tu dnes nejsou, za jejich příspěvky a spolupráci na toto téma. Jen velice stručně tři věci. První oblast eh, se týká migrace. Pozměňovací návrhy, které navrhuji v tomto kontextu, eh, navrhují jaksi eh, neodvádět pozornost fondů od jejich primární sféry aplikace. Eh, všechny cíle máme vyjmenované v článku 3. Podle mě nám v tom seznamu cílů eh, chybí explicitnější implementace agendy 2030, boj proti chudobě, boj proti nerovnosti. Ovšem to není kompetence Libe, jak jsem řekla. Ehm, to nařízení v oblasti migrace nesmí být používáno pro jiné cíle, například jaksi pro rozvoj nebo humanitární pomoc. Jinými slovy, nesmí to být eh, nástroj pro krátkodobé cíle vnější nebo migrační politiky EU. Druhá oblast se týká právního rámce. Ten návrh se eh, představuje eh, z tohoto úhlu pohledu tak trošku lakonicky. Je potřeba explikovat aplikovatelné evropské zákony, mezinárodní právo a práva související i Eh, jaksi se zachováváním eh, duchu i litery Charty základních práv a je potřeba také eh, zdůraznit ten globální kompakt, kompakt OSN a pařížskou klimatickou dohodu. Za třetí, a to je vlastně poslední bod, to, to, to takzvané governance, tedy zpráva těchto nástrojů. Některé pozměňovací návrhy, které navrhuji, dávají Evropskému parlamentu eh, eh, vlastně takovou záchranou roli. Komise musí být vyzvána k tomu, aby podporovala eh, Evropský parlament v tom, že bude připravovat výroční zprávu na toto téma. Rovněž v této oblasti je potřeba zavést eh, mechanismus stížností, takzvaný grievance mechanism, který již tak je předpokládán v rámci Fondu pro udržitelný rozvoj, ale už není navrhován v novém Evropském fondu pro udržitelný rozvoj plus. Všichni, kteří mají mít prospěch z těchto nových eh, finančních nástrojů, by měly tento cíl podporovat. Na závěr bych chtěla říci, že je důležité, abychom uznali tu zásadní roli organizací občanské společnosti, kterou odvádějí přímo v terénu v rámci podpory e, sociálního rozvoje a boje proti chudobě. Navrhuji proto pozměňovací návrh ve smyslu, aby tyto organizace byly systematicky konzultovány, když jde o tato témata. Je potřeba přijímat rozhodnutí tam, kde lidé ta rozhodnutí potřebují. To znamená empowerment, eh, na pomoc zejména marginalizovaným lidem, eh, ženám, dětem, nezletilým. S tím vám děkuji za pozornost a eh, dám slovo panu Vistisenovi, který se přihlásil. A máte dvě minuty. Jakožto stíraný stínový zpravodaj za EKR, tedy si přivítat návrh komise jakožto krok správným směrem. Tím, že se tu zakládá tento nástroj pro politiku sousedství a mezinárodní spolupráci. Většina návrhů komise jde správným směrem. Přáli bychom si, aby komise šla ještě dál ale to bude v těch pozměňovacích eh, návrzích, které předložíme, eh, zohledněno. Dále, pokud je o návrhy, pozměňovací návrhy eh, zpravodaje, tak tady se budeme možná trošku lešit. Předložíme naše vlastní stanoviska. Děkuji. Děkuji, pane Vestesen. Pokud nejsou žádné další žádosti o slovo, tak si dát slovo zástupci komise. Pane Děkuji vám. Ano. Dovolte mi v první řadě poděkovat skutečnost, že v eh, té předložili toto stanovisko. Myslím si, že to jde správným směrem, ale Dovolte mi několik připomínek k otázkám, které shledáváme v celkově v tom stanovisku. Ehm, pokud jde o Evropskou unii a nový nástroj, tak spadají pod agendu cílů udržitelného rozvoje do roku 2030. Nebudu teď zacházet do podrobností těchto cílů, ale jak bylo uvedeno v bodech odůvodnění a vynadlivých odkazech v článcích, tak si myslíme, že to musí přispívat této agendě udržitelného rozvoje. Tato agenda zvažuje samozřejmě i migraci jako součást rozvojové spolupráce. A musíme mít ucelný přístup k migraci, jak z geografického hlediska, tak i z tematického. Jak jsme zmínili, je tu asi 10% toho návrhu zaměřených na boj s nelegální migrací, včetně několika různých aspektů, jako je budování kapacity, ale důležité, aby migrace nezůstala stranou rozvojové politiky. Protože to je nejlepší způsob, jak řešit prvotní příčiny migrace. A je tu váš odkaz na různé evropské závazky, mezinárodní umluvy, to je v pořádku, my je rádi do textu zapracujeme, můžeme je tak připomenout, i když máme pocit, že už jsou obecně obsaženy v nařízení. Ale toto znění, které by je specificky připomnělo, by mohlo být krokem správným směrem. A ještě pár dalších bodů ke zprávě o EFSD. bych řekl, že to, co navrhujete, už je ve finančním nařízení. Čili rozdíl mezi stávajícím EFSD, Evropským fondem pro udržitelný rozvoj, a tím, co je v novém návrhu EFSD+, ten rozdíl mezi těmito dvěma verzemi vyplynul pouze z nového finančního nařízení a mnohé z těch závazků EFSD jsou nyní převzaty do finančního nařízení. Proto si myslíme, že nebylo nezbytné to zmiňovat dvakrát, protože to tam už vlastně je. Vítáme váš závazek, pokud jde o organizace občanské společnosti. Je správné, že jsou zmíněny a konzultovány v průběhu implementace programu. A to je také v NDICI. kdy dochází ke konzultaci ve všech fázích programového cyklu. NDICI také bude napomáhat eh, práci se všemi implementačními agenturami tím překonáme roztříštěnost nástrojů směrem k jednotnému souboru pravidel. Děkuji. I'm really very grateful. A děkujeme vám. Jsme vám z celého srdce vděční, pane kolego, za váš elaborát. Doufejme, že se nám podaří vyměnit si názory e, i třeba v budoucnosti. A pokud nejsou žádné další žádosti o slovo, tak vám sdělím, že termín pro pozměňovací návrhy je v úterý 6.11. v 17 hodin. A s tím už vám všem děkuji a končím dopolední zasedání.